Pan převodničonci! Přichází předseda. Please take a seat, colleague. Zaujměte prosím místa, kolegové. We just start. Zahájíme první hodinu otázek v Evropském parlamentu. In few seconds za pár okamžiků. Otvírám pošedzení. Zahajuji zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty už jsou k dispozici. Máte je k dispozici, chci se zeptat, jestli má někdo nějakou připomínku. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil o slovo. Zápis je proto přijat.